to je napsáno, že ji podepíše, ale už se tak stalo. Takže vám děkuji. Dámy a pánové, zápisy z 15. prosince 2011, 16. 17. prosince 2012 a 15. 12. 2011 jsou k dispozici. Máte někdo něco proti tomu? Pokud tomu tak není, tak jsou protokoly schváleny. A dostávám se k pracovním plánu definitivní návrh pořadu jednání schválený na konferenci předsedů 13. ledna byl rozdán. Po dohodě s frakcemi navrhuji, aby dnešní schůze byla prodloužena z 20 hodin do 21. hodiny. Souhlasíte s tím? Je tomu tak, takže jsme přijali pořad jednání a prací. Navrhuji tedy, abychom nyní přistoupili k hlasování.